Můžeme přijmout návrh pořadu jednání? Výborně, děkuji. Potom tady mám jedno sdělení, což znamená, že příští podnělí bude mít zasedání výboru a to v 7 hodin ve Štrasburku. Budeme mít možnost jednat s delegací amerického kongresu a to o otázkách, které souvisí s oběma, otázk, eh, s oběma stranami, které zajímaví obě strany a bude se jednat jak o Irán, tak o Sýrii. A potom budeme mít krátkou recepci a velmi bych se těšil, kdybyste se hojně účastnili této příležitosti a této diskuze. Zároveň bych chtěl sdělit, že deadline pro stanovisko paní Romero López je 18. červen a to dopoledne do 12 hodin. A nebo řekněme radši do večera, protože je to pondělek. Protože součástí aparátu jsou tady již zastoupeny, ale jelikož je pondělí, tak mnoho poslanců teprve cestuje, takže se dohodněme, že ta lhůda pondělek 18 hodin. A teď se podíváme na pořad jednání protokol EU-Izrael. Je to bod číslo 3. Myslím si, že celou řadu kompromisních návrhů jsme dostali ještě během posledních dnů a myslím si, že to jsou věci, které nám sdělí paní Veronika de Kajza. Mr. Karl de Jucht žádost eh, na komisaře de Guchta hledně vysvětlení některých právních aspektů, důležitých eh, právních aspektů do země na její územní působnosti. Předseda zaslal eh, dopis jak komisaři de Guchtovi, tak předseda výboru INTA panu profesoru Moridovi, kde jasně říká, co má komise vyjasnit na základě Eh, dokumentů všech právních služeb. Mezitím nás komise informovala, že eh, to, poža- to vyžádané odvodnění nemůže být poskytnuto před 7. červnem, protože komisař potřebuje dohodu celého kolegia a předtím ještě se musí vyžádat právní expertizu v této věci. Paní de Kaiser následně projednala text kompromisu s kolegy eh, z různých politických skupin. Máme text, který odráží aktuální politickou situaci, a musím říct, že je dokonce možné, že INTA s těmi návrhy, které jsme učinili v dopise, podá ústní pozměňovací návrh, pardon, otázku k ústnímu zodpovězení do plena. Myslím, že se k tomu, v tomto k výboru INTA můžeme připojit. Ale dovolte, abych vyjádřil nespokojenost eh, s nadčasováním a vůbec přístupem komise, která měla jasně sdělit přímo od začátku, že má problém s, s časovou stránkou věci protože nejprve vlastně nám říkal, že to bude rychle, potom středně rychle, potom, že bude sklus. Myslím, že v takovýchto věcech i protokolární záležitosti se dávají roli, často mohou být politicky motivované, což nechci zde nějak projednávat veřejně, ale domnívám se, že toto není adekvátní přístup k podobným otázkám. A proto bych se domníval, že příště by ten postup měl být lepší. Komise by si měla uvědomit, že takovou hru s námi hrát nemůže. Paní de Kaiser, ten kompromis, prosím. Bez mikrofonu. No. Uh, no. La lumière était allumée, mais voilà. Světelko na mikrofonu světilo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, od naší poslední schůze výboru AFET k tomuto tématu. V každém případě v rámci výboru se věci dále vyvinuly a to proto, že dnes máme k dispozici kompromis, který samozřejmě neuspokojuje žádnou z politických skupin, včetně mé, ale jde o kompromis, který plně neuspokojuje žádnou ze skupin. Je to kompromis, se kterým můžeme žít a v každém případě eh, může vnést eh, opět eh, poklid do této citlivé věci. Já chci poděkovat všem silným zpravodajům a zejména chci poděkovat vám, pane předsedo, za to, jak jste byl k dispozici a kolegovi Salafrankovi, který tak trochu hrál prostředníka. Tento dnešní kompromis nejenom se domníváme je přijatelný pro náš výbor, ale může zároveň být přijatelný pro výbor INTA, která převezme tu pochodeň po nás. Takže já bych vás vyzvala, abyste prosím dali řekli své ano tomuto kompromisu a celé zprávě. Kompromis vypadá takto, já ji nyní přečtu. Komise pro, eh, pardon, výbor pro zahraniční záležitosti vyzývá výbor pro mezinárodní obchod, který je výborem příslušným, aby vyjádřil svůj souhlas. Myslím, že to je důležitý, eh, důležité slovo, tedy aby vyjádřil svůj souhlas s tímto protokolem Vzhledem k tomu, že tedy zde za podmínky, že eh, právní eh, předpoklady zmíněné v dopise zaslaném eh, předsedou výboru AFED Elmerem Brokem Evropskému komisaři pro obchod panu Karlu de Guchtovi budou splněny. Je připojen dopis, který pan Brok zaslal panu komisaři de Guchtovi, který obsahuje tři důležité body. To jest předseda výboru AFET žádá ujištění, právně závazná ujištění týkající se územní eh, působnosti příslušného orgánu uvedeného v článku 9 protokolu a žádá, aby žádný průmyslový výrobek vyrobený v kolonii, eh, tedy eh, v izraelských usedlostech na západním břehu Jordánu a východním Jeruzalémě nemohly být certifikovány v rámci tohoto protokolu a žádá, aby průmyslové výrobky vyrobené na okupovaných územích s výjimkou těch s výjimkou výrobků z, eh, z izraelských eh, osad měli zaručeno zacházeno, zacházení jako každýkoliv jiný průmyslový výrobek v rámci tohoto protokolu. To jsou tedy tři body, které byly součástí dopisu a bude úkolem výboru INTA, aby eh, vyžádal objasnění ohledně těchto záležitostí. Eh, postupujeme přesně podle smlouvy a také v souhlase s politickou evropskou linií, která byla mnohokrát opakována. Ještě doplním, aby to bylo úplně úplné, že aktualizace všech těchto mechanismů právně závazných může proběhnout v rámci implementace protokolu, protokolu a nežádá se to nové jednání s izraelskou stranou, tedy nové vědání protokolu, to je důležitý bod, toto nebude potřebné a zároveň připomínám, že tento protokol, který v tuto chvíli se vztahuje na farmaceutické výrobky, je to farmaceutický sektor, který byl otevřen v tom příslušném, v té příslušné příloze, že tedy tento protokol by měl uh, otevřít uh, poté další přílohy, kdy samozřejmě parlament již nebude konzultován. Takže to právně závazné, tento předpoklad, tato podmínka musí platit pro jakýkoliv výrobek, jehož sektor se bude následně otevírat. A ještě eh, tady se nechce po Izraeli, aby eh, eh, říkal, že určitý výrobek nepochází z osad, nicméně Nicméně tady skutečnost je taková, že my nebudeme uznávat výrobky pocházející tedy z izraelských osad. Tak toto bylo tedy vyjednáno, námi přijato a vše je v souladu s evropskou politikou, s evropským přístupem a duchem eh, našeho přístupu k tomuto regionu, s tím, že respektujeme samozřejmě specifika každé strany. Já tedy bych vás požádala, abyste hlasovali pro. Myslím, že by to vnesl, vneslo klid do naší diskuse a v každém případě by to umožnilo aby obchod s Izraelem fungoval na základě, který odpovídá naší evropské politice, eh, to znamená, kdy usilujeme o řešení ve formě dvou států s hranicemi z roku 67. Děkuji mnohokrát, bylo to velmi, velmi složité, velmi náročné, nicméně jsme se dobrali řešení, které je přijatelné a které svědčí o vyzrálosti, zrálosti našeho výboru. Děkuji. Pane Tenoku, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci jenom říci, že moje skupina nepodpoří tento kompromis, protože to považujeme jako form, formální politické gesto, tak trochu politikaření. Já chápu, že kompromis eh, plní ten politický cíl konečně to prosadit a získat eh, souhlas parlamentu, ale v zásadě se tady stále snažíme propojovat věci související s technickou certifikací, kvalitou, jakostí průmyslových výrobků s mnohem <coughs> širším tématem eh, mírového procesu na středním lidském východě. S tím, že tady je napadán Izrael na různých frontách, já samozřejmě pokud já vím, eh, na západním břehu Jordánu se ani neprodukují žádné farmaceutické výrobky, takže tady jde vlastně o to, že vnášíme úplně novou diskusi do něčeho, co mělo být pouze technickou věcí, týkající se certifikace. A tady nejde o eh, původ těch výrobků, jenom prostě se dává eh, dává pravomoc, zakládá pravomoc příslušných orgánů Izraele stanovit, že určitý výrobek vyhovuje evropským normám, britským a tak dále. V tom případě jde o léky. Protahuje se to již měsíce a tím trestáme evropského spotřebitele, který nemá přístup k vysoce kvalitním izraelským léčivům. Takže nepodpoříme tento kompromis, jsme doufám, že celé to projde, že ten výsledek bude nakonec uspokojivý pro všechny strany. Děkuji. Děkuji ale myslím si, že britští eh, spotřebitelé nejsou žádnými obrovs- eh, evropskými spotřebiteli. <laughs> Někteří to aby řekli asi, že ne. Ale i to je otázka eh, právní samozřejmosti. Pan Pinčanaky? Počanaku. Marieta. Marieta. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα podechete paní předsedkyni. Naše strana může souhlasit s tímto kompromisním řešením, a to na základě mnohých diskuzí. Na začátku jsme měli již tehdy pozitivní stanovisko a stanovisko, které předáme eh, výboru INTE je stanovisko, které je koncensuální a v něm sdělujeme, že my jsme proto, aby komise pokračovala ve spolupráci se Izraelem. Můžeme dál hlasovat. Dobře, tak začneme hned hlasovat. Nikdo se dál nehlásí. Kdo je pro kompromisní návrh číslo jedna? Kdo je proti? Zdržel se? Pět hlasů bylo proti. A teď budeme provádět závěrečné hlasování, které bude prováděno elektronicky. Kdo je pro toto stanovisko jako celek? Pan Šulc nemá kartičku u sebe. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Stanovisko bylo přejeto, 41 pro. Pane Šulci, jak jste chtěl hlasovat? Takže 42 hlasů pro, 2 proti a 3 se zdrželi. To je téma, které budeme sledovat i v následujících týdnech. Děkuji vám a děkuji také paní zpravodajce.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 Dámy a pánové, vítám vás na výměně názorů za účasti odborníků ohledně zřízení nástroje partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi. Vítám tady také odborníky, kteří jsou nás k dispozici a pan zpravodaj Mario Mauro zatím ještě hlasuje Eh, v Ekonu, ale vidím, že už také skončili, protože se tady právě objevil. Pan Mario Mauro, prosím, máte slovo. Pak, když najdete místo, tak budete mít i slovo. Aha, to je prostě v stanovisko, že když Ital se dostane na nějaké nesprávné místo, tak to ne vždycky skončí dobře. Prosím, Mario. Scusa per ritardo. Eh, dovuto al voto. Eh, benvenuto che tu hai già fatto ai nostri ospiti e ringraziarli per la loro disponibilità. Čili já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě, byl jsem v Ekonu, jak se o tom zmínil, pane předsedo, rád bych poděkoval našim hostům, že se zúčastnili našeho setkání. V podstatě je důležité, abychom si vyměnili naše stanoviska k tomuto nástroji. Myslím si, že je důležité, aby i eh, Evropská služba pro vnější eh, činnosti, aby Evropská investiční banka, aby komise nám trošku řekly něco o tom, co dělají v této oblasti, tohoto strategického nástroje, který bychom mohli využít právě ve vnější činnosti Evropské unie. Osobně si myslím, že jsou zde některé aspekty návrhu Evropské komise, kde bychom potřebovali ještě objasnit tu situaci, analyzovat ji trochu blíže a proto je dobré, že dnes zahájíme takový proces společného uvažování toho, jakým způsobem bychom mohli právě tento nástroj partnerství využít, aby se z toho stal takový skutečný nástroj, aby to byl nástroj, který je realistickým nástrojem, efektivním nástrojem, aktualizovaným nástrojem, který odpovídá našim potřebám v současnosti. Zároveň samozřejmě chceme, aby náš evropský občan jasně viděl, jaké jsou cíle tohoto nástroje. Já v podstatě bych rád položil tuto otázku všem našim hostům. Mohlo by to být něco takové hlavní téma našeho dnešního setkání. No, proto je to nástroj, který můžeme financovat jednak na základě bilaterálních vztahů Evropské unie, ale zároveň bychom se mohli podívat na specifické aktivity, konkrétní programy, konkrétní cíle, které by tento nástroj mohl plnit. Nástroj pro partnerství vyžaduje jasnou vizi zahraniční politiky Evropské unie. Ovšem, jaké jsou strategické vize Evropské unie, které, na které bude mít tento nástroj dopad? Návrh Evropské komise obsahuje některé návrhy tohoto charakteru, ne všechny, ovšem v příloze se můžeme podívat i na určitá obecná prohlášení a trochu nestrategický pohled na studii mm, která pokrývá všechny činnosti, které, nebo některé z těch hlavních činností, které by tento nástroj mohl plnit. V podstatě ten, ta příloha by mohla být jakýmsi vodítkem, jak využít eh, efektivním způsobem zdroje v rámci tohoto nástroje pro partnerství. Čili jaký je základ eh, jaká je přidaná hodnota, kterou by tento nástroj mohl přinést v oblasti naší zahraniční politiky. A z toho vyplývají další dotazy. Já bych poprosil komisi i Evropskou službu pro vnější činnost eh, ohledně článku 5 návrhu komise. Zde se hovoří o možné rezervě pro nevyčleněné fondy, nevyčleněné finanční prostředky. Ehm, já se ptám, proč chcete tuto rezervu realizovat u tohoto nástroje, jakým způsobem to bude fungovat a kolik procent to bude představovat, jakým způsobem se budou alokovat finanční prostředky z této rezervy. A poslední otázka na Evropskou investiční banku, jakým způsobem nahlížíte na finanční prostředky, které by využíval tento nástroj a který by zaručil půjčky od Evropské investiční banky pro země mimo Evropskou unii. Například pro splnění strategie pro rok 2020. Děkuji. Děkuji. Pan Kine je zpravodajem ve výboru INTE. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já jsem zpravodajkou za INTA k tomuto tématu a my bychom měli předložit naše stanovisko v souladu s článkem 50 našeho řádu, to znamená, že budeme hovořit o článcích a kompetencích. Tento nástroj se snaží o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a zeměmi, které těšily z bilaterální pomoci a které se stávají našimi zajímavými ekonomickými partnery Čína, Rusko, latinoamerické země. Snažíme se podporovat zájmy Evropské unie a zároveň reagovat na globální výzvy v souladu s naší strategií pro rok 2020. Toto nařízení zároveň nahradí finanční nástroj pro spolupráci s industrializovanými a jinými mm, zeměmi eh, ICI. Eh, ICI a ICI+. Proto bych ráda využila této příležitosti a poprosila Evropskou komisi o objasnění této situace. Mám několik dotazů za výbor INTA i ostatní výbory. Tyto dotazy zatím ještě nebyly zodpovězeny. První záležitost. Klíčovým cílem tohoto nástroje je zlepšení eh, příjmu eh, přístupu na trh a rozvoj obchodu. Já si myslím, že naše strategie v oblasti obchodu ekonomické a ekonomické spolupráce by měla být založena na analýze stávajících trendů v celosvětovém obchodu. Proto se ptám, zda by komise mohla vysvětlit, o které konkrétní aktivity se jedná a Zda by nám komise mohla uvést některé příklady podobných aktivit, které jsou financovány v současné době a které regiony či země těží z těchto finančních prostředků a zároveň, aby nám popsala tyto aktivity. Druhá záležitost, které prioritní země a regiony již komise identifikovala, které, by, které dosáhly už těchto cílů v oblasti obchodu. V tomto nařízení, to je třetí záležitost, komise navrhuje 20 20% podíl eh, modifikací u víceletých indikativních programů. Proto se ptám, jaké jsou argumenty komise pro stanovení 20% částky a ne řekněme 10% částky. Čili mohla by komise vysvětlit, zda předpokládají, že dojde ke konsultačnímu procesu mezi komisí a členskými státy, jakož i ostatními eh, dárci a zúčastněnými stranami, včetně eh, státních orgánů a místních orgánů už na samotném počátku programovacího procesu, tak aby došlo k určité doplňkovosti eh, jednotlivých aktivit na všech stranách zúčastněných aspektů. A pokud jde o priority v rámci strategických a geografických eh, oblastí, komise by měla provádět ex ante hodnocení evropských zájmů předtím, než se rozhodne <clears throat> ohledně víceletých indikativních programů. Proto se ptám, zda Evropská komise počítá s takovým hodnocením, nebo zda již takové hodnocení provedla. Děkuji. Děkuji vám. A teď začneme s diskuzí. Jako první si vyslechneme pan Dunkle Lamají. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád poděkoval výboru za pozornost, kterou věnujete tomuto nástroji pro partnerství. Vidíme, že je to dobrá příležitost vysvětlit eh, z našeho pohledu Evropské komise náš pohled na tento nástroj, jakým způsobem mohl fungovat, jakým způsobem by mohl být uplatněn. Považujeme to za inovativní nástroj v rámci víceletého finančního rámce. Je to nástroj, který by měl mít globální pokrytí a který by v podstatě měl reagovat na globální výzvy, například klimatické změny, ale i energetické záležitosti a měl by podpořit vnější dimenzi evropských politik. Já věřím, že mnoho pozměňovacích návrhů, které, na, které předložil pan zpravodaj, posílí právě tento cíl. My si myslíme, že je to skutečný politický nástroj, který by mohl podporovat zájmy EU celosvětového hlediska a zároveň by nám to mohlo umožnit za angažovat se s, v zemí, které považujeme za strategické partnery, no USA, Japonsko, země Briku, ale zároveň, abychom podpořili v různé politické dialogy širšího charakteru. Zároveň by nám to mohlo podpořit eh, vztahy s těmi zeměmi, které již nemají možnost získat bilaterální rozvojovou pomoc. Budeme samozřejmě využívat um, um, i um, to naše nástroje s, uh, ve spolupráci s bývalými zeměmi ICI a ICI+. A tyto, tento nástroj by v podstatě měl pokrývat nejenom stávající aktivita, ale i ty, se kterým počítáme do budoucna. Tento, ovšem tento nástroj, na rozdíl od těch původních by měl mít globální charakter, mohli bychom ho využívat v jakékoliv zemi, kde EU počítá s dlouhodobým strategickým zájmem, nebo, kdyby takový, nebo kde takový zájem může vzniknout ad hoc globální dopad a flexibilita tohoto nástroje umožní EU reagovat na rychle se měnící povahu těchto partnerských zemí, charakter těchto zemí, ale zároveň reagovat na neustále se měnící celosvětovou scénu. Právě proto naše vnější služba, jakož i komise, nechce mít explicitní odkaz na země nebo skupiny zemí v tomto návrhu. Pokud jde o jednotlivé aktivity, Mm, chceme reagovat na zásadní výzvy, regulační záležitosti nebo globální politické záležitosti, politické stability, širšího charakteru, tak pan zpravodaj. Zároveň bychom měli podporovat naše zájmy tím, že podpoříme vnější dimenzi interních politik EU. Já bych poprosil mé kolegy, pana Gujader z, z naší zahraniční služby, aby nám poskytl další podrobnosti. Tento nástroj využijeme i na podporu konkrétních iniciativ, politický dialog mezi EU a třetími zeměmi. Zároveň je tím slavních cílů, tak jak navrhuje i pan zpravodaj a INTA, je um, bezpečné prostředí pro investice, jakož i nové obchodní uh, aktivity pro naše společnosti na celosvětové scéně. Rád bych zúraznil to, že to bude hlavní vně, orientovaný nástroj, který by měl jít nad rámec rozvojové spolupráce. Budou zde jasné požadavky nespojené s ODI. Je to nástroj, kterého hlavním cílem nebude boj proti chudobě. Právě proto chceme hovořit spíše o partnerech v tomto ohledu, než pouze o beneficientech tohoto nástroje. Samozřejmě, že chceme spolupracovat i s občanskou společností, nejenom s vládami. Chceme pokračovat v rozvoji tohoto aspektu, ovšem musíme zůstat realistickými realističtí, pokud jde o roli vlád třetích zemí, protože samozřejmě tato role bude zásadní, pokud budeme chtít, eh, aby došlo k nějaké konvergenci s evropskými standardy nebo k eliminaci obchodních překážek. Čili hm, je zde prostor pro zapojení občanské společnosti do budoucna hm, na různých úrovních dialog ohledně společných zájmů nebo pokud jde o hm, diplomatické aktivity a kontakty s veřejností. Několik záležitostí, které si myslíme, že by zpráva pana zpravodaje mohla ještě zdůraznit, nebo kde máme jiné názory. Pokud jde o dopad, zpravodaj hovoří o tom, že dopad by měl být měřen na základě těch různých směn a měl by být monitorován, hodnocen, pokud je to možné, na základě definovaných, jasných, transparentních indikátorů. My s tím souhlasíme plně potřebujeme dokázat, že jde o přidanou hodnotu, že zde musí být určitý pocit odpovědnosti a tak dále. Ovšem, takový návrh pro detailní indikátory, které by byly definovány ex ante, by mohl znamenat potíže v některých oblastech politik a mohlo by to jít proti těm projektům, které nám diktuje naše agenda na základě širších dohod, řekněme nějakých bilaterálních dohod, společných akčních programů nebo nějakých deklarací. Další záležitost je pružnost Pan zpravodaj navrhuje omezenou pružnost, um, pokud vůbec nějakou pružnost navrhuje a to podle nás představuje překážku v um, aktivitě tohoto nebo v dynamičnosti využití tohoto nástroje. My chceme reagovat velice rychle na politické změny nebo musíme mít možnost podporovat tyto oblasti a rozvíjet politickou agendu s našimi partnery. Pokud jde o přílohu, obsah je příliš podrobný, detailní, my si myslíme, že by to mohlo jít proti pružnosti použití tohoto nástroje pro partnerství, kde jakékoliv aktivity, které zde nejsou přesně popsané, by znamenalo, že mm, je musíme vyjmout z tohoto obsahu a to my si myslíme, že by mělo být spíše předmětem výročního plánování. Pane předsedo, my jsme samozřejmě ochotní podívat se na konkrétní aspekty, které bychom mohli přidat do tohoto seznamu, tak abychom vytvořili určitý rámec, určité hlavní směry. A na závěr mé prezentace, pane předsedo, si myslím, že toto je tak asi vše. Poprosil bych pana Guiadera, který nám poskytne podrobné informace o jiných stránkách tohoto důležitého nástroje pro partnerství. Daniel Gojade. Florum, eh, pardon, slovo má Daniel, pan Daniel Gojade z SVČ, šéf pracoviště pro boj proti terorismu. To je ohromující funkce. A nic ohromující ani není, pane předseda. Myslím, že já budu hovořit eh, tady především o těch eh, nástrojech partnerství Ráda bych, rád bych upozornil na některé aspekty. Catherine Ashtonová se snažila prosadit tento nástroj, protože je to nový politický instrument v našem toolboxu, souboru nástrojů. Doposud jsme disponovali nástroje, které se týkaly konkrétních zemí a konkrétních témat. Nyní tedy máme k dispozici nástroj, který má globální dopad a řeší evropské zájmy cestou podpory politického dialogu a také sektorového dialogu, který Evropská unie vede s řadou zemí. To představuje zásadní změnu oproti minulosti. Samozřejmě nic není dokonalé, ale alespoň ten nástroj již existuje a bude existovat i do budoucna, jak doufáme. Tady respektive existuje ten návrh a doufáme, že to brzy přejde do rozhodnutí. A je to v každém, v každém případě něco, co chceme do budoucna rozvíjet, pracovat na tom eh, při hájení našich zájmů vůči strategickým partnerům, když s nimi vedeme dialog. To je tedy jedna věc. Druhá věc je ta, že podporujeme evropské politiky v zahraničí a proto je zde velké zaměření na strategii Evropa 2020 s tím, že jsou zde některé prominentní evropské politiky, jako politika změny klimatu, ochrany životního prostředí či energetiky. To jsou aspekty, které projednáváme již s celou řadou partnerů ve světě a nástroj partnerství Unii umožní, aby měla k dispozici nástroj spolupráce, který se nebude týkat pouze úřední rozvojové pomoci ODA, ale také se bude stávat na činnosti, které nespadají do tohoto rámce, což je důležité u tohoto typu dialogu. A bude se stávat na celou řadu sektorů, proto je také důležité aby existovala flexibilita v nástroji partnerství. Podporujeme to, co říkal Tong Lai Mai, že totiž tento nástroj by měl být konkretizován v nařízení, které právě analyzujete. Což znamená, že tedy usilujeme o to dosahovat synergii s politickým dialogem, zároveň to umožní dosávat synergii s dalšími činnostmi, které jsou vyvíjeny v této souvislosti a zejména, zejména hovoříme-li, hovoříme-li o obchodních otázkách. Obchod už zazněl z úst zpravodaje výboru INTA. Myslím si, že je důležité, abychom si uvědomovali, že podporujeme obchod, když vedeme obchodní dialog v rámci dohody, v rámci té dohody tedy. Takže celkový politický rámec pro dialogy, které vede Evropská unie s řadou zemí, zejména s řadou strategických partnerů. E, to vše tedy podpoří nově nástroj, který půjde nad rámec tradiční rozvojové spolupráce a nástrojů, kterými jsme disponovali v minulosti. Je to tedy pro nás důležitá věc z hlediska působnosti, flexibility a také dopadu na naše vztahy s partnerskými zeměmi. Nechci zasahovat příliš do detailů o jednotlivých aspektech, protože kolega Ellis Matthews vás seznámí s některými konkrétními příklady toho, jak tento nástroj partnerství bude spojen a propojen s politickým dialogem a se sektorovým dialogem u konkrétních zemí. Můžeme vám poskytnout to určité příklady. Takže Alisi, dávám ti slovo. Pan Elis Messiu dal slovo Spojených států a z Kanady. Thank you very much indeed. Zástupce ředitele pro USA a Kanadu. Ano, já, jak jste správně řekl, zastupuji, pracuji pro Severní Ameriku, budeme eh, jedním z těch pracovišť, které se výrazně zapojí do programování nového eh, nástroje partnerství. Naváží na Daniela Greje, Děkuji za slovo a chci hovořit o dostupnosti nástroje partnerství, tak jak jsme ji navrhli, dostupnosti k podpoře strategických zájmů Unie. Především samozřejmě vůči těm zemím, které nyní označujeme za strategické partnery, ale také je důležité svědomit, že a to je téma, které bylo nastaveno již dříve ve výborech AFET a Intel, ale i s dalšími zeměmi, které eh, patří mezi naše strategické zájmy, ale zatím nebyly zařazeny na ten oficiální seznam našich strategických partnerů máme to tak říci. Takže e, jaké typy kroků může tento nástroj podpořit? E, chci zúraznit, že jde pouze o indikativní výčet, ale e, chceme tedy ukázat, jakým způsobem bylo možné řešit některé z problémů, které se obývaly, objevovaly v detailních návrzích pozněcích návrhů, které vypracovali členové výboru pro přílohu nebo ohledně té přílohy. Především eh, se to týká Brazílie, Číny a Indie. Samozřejmě například u Brazílie eh, bychom mohli podpořit konkrétní aspekty politického dialogu u klimatických změn, včetně tržních mechanismů. Měli bychom možnost například eh, pracovat na činnostech, které by dále rozvíjely naše spolupráci v oblasti kosmu a satelitní navigace. Také by ta věc mohla podpořit regulatorní dialog v oblasti dřevospracovatelského průmyslu a minerálů, sur, tedy nerostných surovin, což jsou opět věci, které se objevily v poznacích návrzích zpravodaje. Pokud je o Čínu, opět pouze indikativní příklady a výčet. Mohli bychom podpořit činnosti které podporují evropsko-čínské partnerství pro urbanizaci, které bylo zahájeno na eh, minulém summitu EU-Čína, také abychom mohli s Čínou řešit systém ETS, obchodování s emisemi, což je určitě součást, nebo se začíná stávat součástí eh, politické eh, scény v Číně, také abychom mohli podpořit evropsko-čínský energetický dialog u témat, jako je liberalizace trhu či regulace také bychom mohli podpořit projekty spolupráce v oblasti ochrany duševního vlastnictví a samozřejmě v závislosti na tempu jednání u případné budoucí, u jakékoliv budoucí investiční dohody s Čínou bychom mohli také podnikat eh, specifické kroky na podporu eh, takovýchto dohodných vyjednání. Eh, to navazuje na to, co zaznělo od zpravodaje výboru INTA. U Indie po roce 2014, kdy doufáme, již budeme mít eh, dohodu volném obchodu s Indií, bychom mohli podpořit eh, aspekty investic za hranicemi nebo některé regulatorní aspekty, které bude třeba řešit do detailu. Také je zde evropsko-indický energetický dialog, eh, obnovitelné zdroje energií, ekologické technologie, na těch bychom mohli také pracovat způsobem, který by podpořil jak spolupráci ve výzkumu a také možná konkrétní obchodní příležitosti, podnikatelské příležitosti. Případně by mohly vzniknout výměné programy mezi evropskými a indickými výzkumnými ústavy. Takže to jsou pouze indikativně některé příklady činnosti, které by podle nás umožnil tento nástroj. Opět bych zúraznil, že tento nástroj by nám umožnil velmi konkrétní kroky na podporu probíhajících či budoucích Eh, vyjednávání o investičních či obchodních dohodách, eh, kde potřebujeme doladit věci s partnery nebo budovat eh, spojenectví s určitými partnery při vyjednání či implementaci takových dohod. A ještě chci říci, že ten nástroj bychom také mohli využít pro uplatňování řady inovačních postupů a přístupů, které už začaly vznikat za předchozího nástroje či nástroje, ale zatím nejsou výrazně rozšířeny, jako trilaterální trojstranné dialogy nebo twinning mezi úřady či orgány Evropské unie a partnerskými zeměmi, tedy orgány v zemích EU a partnerskými zeměmi. To všechno jsou tedy inovativní prvky, které obsahuje náš návrh řízení. Tím skončím a děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Matthewsy. A nebojte se, kolegové, Samozřejmě je to první případ, kdy máme předsedu Selfmademana v našem výboru. A nyní dávám slovo eh, panu Kolbengovi z dánského předsednictví, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji především za to, že jste mne pozvali na toto zasedání. Jsem nesmírně rád, že tu s vámi mohu být a účastnit se této krátké diskuse. Jak víte, v radě také právě prostudováme tento komplexní balíček externích nástrojů, kde PI, tedy partnerský nástroj, nástroj partnerství je jedním z nich. V posledních pěti měsících se usilovně snažíme dobrat se společného postoje. Už jsme se jej téměř dobrali, už se nám to téměř podařilo. A dnes tedy nemohu ještě říkat nic definitivního, protože náš postoj bude finalizován koncem měsíce a e, rada, Černová rada schválí tento společný postoj. Rád bych využil této příležitosti také, abych řekl, že tedy tento nástroj pro partnerství, který řeší moje, naše pracovní skupina, já za ně chci poděkovat, chci poděkovat za takto komplexně navržený nástroj, Je to věc, kterou určitě vítáme. Zejména vítáme e, široké globální zaměření nástroje, které e, představuje odazvu na mnoho globálních výzev. Také projednáváme tento e, nástroj pro partnerství s ohledem na podporu Evropské unie a společných zájmů a naší strategie inteligentního a inkluzivního růstu tím, že chceme mít globální dopad, eh, tím, že budeme efektivní cestou uchopovat eh, spolupráci a cíle, které má EU ve svých stazích s partnerskými zeměmi a tím, že budeme řešit eh, celou řadu výzev globálního dosahu. A domníváme se, že právě tento nástroj nám umožní, jak to postupovat. Zároveň je důležité v této fázi zdůraznit a zachovat tady tu otevřenou povahu nástroje, příliš podrobně nedefinovat jeho působnost, Již to tady zaznělo. Potřebujeme rychlý, reaktivní přístup k těmto, k těmto výzvám, kterých je celá řada. Také, jak už jsem říkal, nyní se snažíme tedy dobrat společného postoje v radě a já bych samozřejmě Eh, uvítal případné dotazy, ale zároveň vás prosím, abyste pochopili, že ten proces ještě nedoběhl. Takže tím skončím a děkuji za slovo. A ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji. Děkujeme. Děkuji, dostane slovo pan doktor Karano z Evropské investiční barvy, banky. Děkuji za slovo a jsem rád, že jsem vedeme tuto rozpravu a budoucí perspektivy externí aktivity v rámci tohoto nástroje pro partnerství. Možná víte, že EIB již funguje mimo Evropskou unii na základě mandátu, který máme od Rady a od parlamentu, který byl revidován v loňském roce. Na základě tohoto mandátu máme určitý širší politický rámec pro naše aktivity a zároveň určité záruky pro naše aktivity, pokud jde o, o um, vystavení, pro, um, o um, rizika, ostatní rizika a tak dále. Čili zde v podstatě nám jde o priority, poskytuje nám to určité priority um, aktivit mimo Evropskou unii a zároveň záruky proti těmto rizikům, které nám umožňují fungovat v různých zemích mimo EU, kde bychom nemohli jinak fungovat, protože si musíme zachovat náš rating 3A, eh, eh, což je základ pro náš business model. Máme asi 70 miliard půjček ročně mimo Evropskou unii, které poskytujeme těmto zemím a většina našich aktivit je založena eh, na aktivitách v rámci Evropské unie, podpora našich členských států, růst, rozvoj a zároveň partnerství, které vedeme s Evropskou komisi v oblasti podpory na základě našich kompetencí, které odpovídají politikám pro Evropu 2020. Spolupracujeme s Evropskou komisí na rozvoji finančních nástrojů, to je zásadní pro tento eh, nástroj partnerství. Poskytujeme půjčky, především eh, bez koncesí mimo Evropskou unii, ovšem vidíme, že je možné orientovat naše činnosti i na základě různých grantů, které poskytujeme z našeho rozpočtu. V posledních letech je tomu čím dál tím více, jsou to různé mm, míchané nástroje, smíšené nástroje, které umožní granty kombinovat s našimi půjčkami, jakož i financováním jiných institucí, čímž eh, navýšíme naše expertizy a zároveň finanční zdroje. Je to takzvaný pooling financí, pooling finančních zdrojů, které, mm, který se jeví jako dobrý nástroj do budoucna. My doufáme, že i v rámci tohoto nástroje pro partnerství eh, bude mít možnost takového kombinování například u klimatických záležitostí nebo pro podporu malých a středně velkých podniků. Tam máme mnoho zkušeností mm, uvnitř Evropské unie. Dále mm, jsou to partnerství s finančními institucemi, které mm, poskytují úvěry pro evropské eh, malé a středně velké podniky. Pokud jde o klimatické záležitost, 30 procent našich půjček globálně právě jde na aktivity v této oblasti, na mm, různé adaptační modely nebo zmírnění klimatického dopadu. Ovšem, abychom Ovšem potřebujeme i koncesní fondy, které by nám umožnily pracovat na tomto poli i ve třetích zemích. Ehm, financujeme rovněž programy ve zemích BRIC, podporujeme naše politiky eh, s ohledem na potřeby v těchto zemích a když dochází k nějakým obchodním sporům, tak nefinancujeme konkrétní um, politiky na základě uh, toho, co od nás požaduje Evropská unie, naše principy a zároveň uh, se zúčastňujeme na různých programovacích nástrojích, uh, finančních nástrojích, které podporují investice, protože to je uh, jádro našich aktivit um, pro léta 2014-2020. Návrh Evropské Evropské komise ohledně našeho mandátu by měl být k dispozici na konci tohoto roku, projde to parlamentem i radou. Tam uvidíme rovněž politické priority, kterým bychom se mohli věnovat v rámci dalšího finančního rámce. Protože partnerství navenek je zároveň partnerství, které začíná uvnitř. To znamená, že začínáme partnerství mezi našimi um, jednotlivými zúčastněnými stranami v rámci Evropské unie a pouze pokud je toto partnerství silné, můžeme postupovat i v ní. Ano, děkuji. Dříve než zahájím rozpravu a předám slovo paní, panu kolegovi Moncovi a panu Kaletovi, tak budu mít jednu prozbu. Mám velmi přesnou otázku, kterou jsem položil eh, radě eh, komisi. Jedná se totiž o článek 5. V článku 5 stojí, že je možno vytvořit rezervu, když se jedná o prostředky, které nebyly ještě vyčerpány. Řekl bych, že je důležité nějakým způsobem ozřejmit, jakým způsobem bude tato rezerva využita, s jakým procentuálním podílem. To není zcela jasné. Já nevím, zda je tady přítomen jeden z referujících, který by byl schopen tuto otázku zodpovědět, pan Masu. Yes, very briefly, thank you for giving me, uh... Velice stručně. Děkuji za slovo a omlouvám se, že jsem nereagovala na tuto jasnou otázku už v tom prvním kole připomínek. Kromě otázky toho, jaký bude objem té rezervy, samozřejmě to by asi mohlo být předmětem rozpravy, ten koncept rezervy je důležitý pro flexibilitu, pružnost tohoto nástroje, pro jeho integritu. Podíváme-li se na různé možnosti, které zvažujete, eh, například ty návrhy ohledně přílohy, znamená, že tento nástroj by měl reagovat velice rychle na vývoj na mezinárodní scéně a taková rezerva je právě, nebo ta myšlenka mít takovou rezervu k dispozici je vznikla s, s ohledem na rychle se měnící mezinárodní prostředí, rychlou reakci, dochází mm, k různým koalicím nebo naopak mm, se v rámci multilaterálního vyjednávání některé koalice hroutí a tak dále. Čili abychom pokryli nejenom víceletý finanční rámec, ale řekněme v nějakém jiném horizontu, ročním horizontu, který většinou využíváme v rámci takového víceletého programu. Najednou zjistíme, že tam došlo k nějaké změně, budete potřebovat vynaložit více finančních prostředků, které, se kterými jste plánovali eh, počítali v rámci víceletého programu. Pokud je ten mechanismus na základě návrhu, se kterým se přišli, by Toto bylo provedeno komitologickým procesem. Můžete se podívat na znění, které jsme v tomto ohledu navrhli textu. Paní Muniz. Budu hovořit španělsky. Mám určité obavy z tohoto nového nástroje. protože existuje globální geografický rámec, který pokrývá všechny třetí země. Ale velmi nepřesně se tady hovoří o strategických partnerech, a to opakovaně. A převážně se hovoří o země PRIXu. Čili má se jednat o nástroj posílení spolupráce s Brazílií, Čínou a dalšími zeměmi patřícími do této skupiny. To by bylo ale chybné, protože tento instrument by měl být používán globálně, což znamená, že by měl pokrýt veškeré třetí země, které nejsou nebo nespadají pod jiné nástroje Evropské unie a neprofitují z nich. Zároveň se to má týkat i těch zemí, které využívají jiné evropské nástroje a které by měly mít rovněž možnost tento nástroj využít. Strategická partnerství to je něco, co by tady mělo být také zapojeno. Měly by to být třetí země, eh, které eh, třice spadají do eh, těchto nástrojů, ale které zároveň jsou pokryty jinými nástroji, ale které by měly být příslušné být pokryty i tímto nástrojem. Čili hovořme o globálním dopadu a ne o strategickém partnerství, protože to by se omezilo pouze na země BRICSu. To bylo za prvé. A za druhé, v současné fázi si myslím, že musíme postupovat obezřetně při koordinaci nástrojů. E, nástroj CI tady se hovoří ve sdělení komise o tom, že 90 prostředků by mělo jít na programy a projekty, a to s ohledem na oficiální rozvojovou pomoc a těch zbývajících 10 by mohlo být využito mimo tuto oficiální pomoc. Co se stane s těmito deseti procenty? Teda eh, to jsou prostředky, které pochází z OECD. Mohli bychom je využít pro spolupráci se třetími zeměmi? Vše, co nespadá pod oficiální rozvojovou pomoc, to by mohlo být využito právě pro tento, tuto rozvojovou pomoc čili pro programy, které nesouvisí přímo s rozvojovou pomocí. A potom by se to trošičku rozjasnilo, protože my tady máme k dispozici nový nástroj, který má mít globální dopad a tím pádem by mohl být využít i pro financování těchto projektů. Za třetí, totež platí také pro jadernou bezpečnost a jeho nástroj. Tento nástroj je nástroj, který musí ujasnit, co spadá do jeho působnosti. A to by potom vedlo také k větší průhlednosti. Tento nástroj by také použil hledisko flexibility, čili vše to, co souvisí s pomocí EU a třetí země, co souvisí se strategií Evropa 2020 a to, co souvisí se vzájemným vztahy mezi EU a třetími zeměmi. Vše, co nespadá pod tyto nástroje, by mohlo spadnout právě pod tento nástroj a tím pádem dosáhneme flexibility, která je nutná, kterou musíme zachovat. Pak se hovořilo na začátku o zemích BRICSu. To omezení nebo neomezení na geografickou polohu, to je věc, o které se hovoří například také ve zprávě Elmara Broka. Tady se jedná také o bezpečnostní politiku, ve které se praví, že se vítají jiné nástroje jako strategické partnerské nástroje. Ale to by mohlo vést k určitým potížím, protože takto se vytvoří nástroje, které budou sloužit pouze k posílení vztahů se zeměmi EPRIX. Zatímco my hovoříme o nástroji, ze kterého mají profitovat jiné země. Musíme přesně vědět, o čem hovoříme. A teď k panu Maurovi. Vaše zpráva vychází ze správného východiska, Možná, že se tady příliš hovoří e G7 a G20 a příliš málo se hovoří o transnacionální spolupráci, ale souhlasíme s vaším, s zprávou. I my sdílíme toto hledisko, že bychom měli. Pan Gala, prosím. Já mám spíše pozitivní náhled na toto zprávu a na tento nový nástroj. protože ten nám poskytuje to, co potřebujeme a co nám zatím chybělo. Kolegové správně poukázali na to, že jsme skutečně vedli eh, tvrdé boje ohledně ICI a o využívání nástrojů pro rozvojové země. Během celé řady let bylo jasné, že u ICI a ICI+, nebo jak se to všechno jmenuje, jsme měli skutečně velké potíže s tím, co učinit s určitým nástrojem, který vytvoříme. Ale tady se jedná o nástroj, který nemá v popředí pomoc třetím zemím, ale jak to chápu já, jde o to, abychom skutečně primárně hledali do popředí popředí naše vlastní zájmy. Čili my budeme rozhodovat o tom, s kým budeme spolupracovat a kde tato spolupráce má skutečně bude korunována úspěchem. A odstavec 2 článek 2, odstavec 2 v angličtině. Cooperation measures with development opatření v oblasti spolupráce s rozvojovými a rozvinutými zeměmi, které hrají, za, které hrají čím dál tím důležitější roli. Jak rozvojové země, tak eh, i rozvíjející se země mají mít možnost tento nástroj využít, což znamená, že tento nástroj je flexibilní. A flexibilita by se měla projevit nejen ve volbě zemí, ale také v implementaci. V článku 5 podporuji pozměňovací návrh, který říká, že víceleté indikativní programy, které by měly být schváleny, že dokument eh, a že tento anglický dokument, o kterém se hovoří, že by měl být součástí strategického programového dokumentu. Myslím si, že to nám umožní ještě větší flexibilitu. A v tomto případě nemusíme potom použít odstavce 6 a 7, když se jedná o menší změny, protože když to budeme formulovat tak, jak to bylo navrženo v pozměňovacím návrhu, tak jako tak z něj vyplývá větší eh, flexibilita. Protože to znamená, že nebudeme plánovat byrokraticky, jak to bylo předem dáno. Naopak musíme být flexibilní a musíme sledovat primárně naše vlastní zájmy. Z toho důvodu jsem ochoten v setupu skutečně souhlasit s komisí, souhlasit s tím, že Evropská unie bude mít možnost reagovat na to, co se stane v jednotlivých zemích. A dříve, než kolegyně Monik hovořila o zemích Prixu, tak já jsem spontánně vlastně na to ani nepomyslel. Já jsem myslel na celou řadu dalších věcí a to spontánně. Jistě země PRIX tady budou hrát určitou roli, dokonce možná prominentní roli, ale myslím si, že by neměli, eh, tento nástroj se neměl týkat výlučně těchto zemí. Děkuji, Michály. Děkuji pane předsedající. Bohužel zdá se, že čím dál tím více eh, Toto je v podstatě další zkratka pro tyto nástroje, které zde máme a my mm, eh, v, Evropském parlamentu skutečně nevíme, nedokážeme to usledovat, nevíme, jak se to rychle mění, nevím, zda tomu teda bude rozumět spíše veřejnost. Ovšem, já jsem to pochopil a moje skupina tento nový nástroj pro partnerství pravděpodobně, aspoň z toho prvního pohledu, má takový dobrý záměr, snaží se podporovat pružnějším způsobem finančně, takové ty globálně nejdůležitější záležitosti, kde se chceme profilovat jakožto kvázi stát, v podstatě společně, řekněme, muči G8 se, se nějak vymezit, nebo BRICu a tak dále. U nás například to bylo docela kontroverzní, protože bilaterální vztahy máme především s Indií, s Čínou. Podle mého eh, názoru je dobré, že to vztahujeme, protože samozřejmě, že je divné, abychom my dávali peníze Velká Británie, Číně nebo jindy, když se podíváme na eh, velikost těchto zemí. Ovšem, my, moje skupina má trošku mm, otázky ohledně přidané hodnoty tohoto nového finančního nástroje, veliké obavy mám ohledně toho, jak tento nástroj, jakým způsobem bude monitorovat, nezávislým způsobem provádět audit té přidané hodnoty, o které jsem se zmínil, jak dojde k udělání priorit, různým projektům v rámci tohoto nástroje a především teda nad rámec toho, co se děje už na bilaterální úrovni mezi členskými státy a řekněme s velikými strategickými hráči, jako jsou země BRICu a zároveň jakou přidanou hodnotu to přinese. Ano, hovořili jsme například o boji proti klimatickým změnám, to je nesmírně důležitá mezinárodní otázka. Ovšem je zde mnoho jiných mezinárodních iniciativ v rámci OSN, které již existují. Proč bychom měli na multilaterální úrovni vést i nějaké projekty my ještě nad rámec toho, co dělá OSN na poli boje proti klimatickým změnám například? a i v tomto prostředí škrtů, existenciální krize, eurozóny a tak dále, v podstatě problémy v členských státech, Španělsko, refinancování bank a tak dále. A najednou zde máme tento rozpočet jedné miliardy eur, který plánujeme na další víceletý finanční perspektivy dalších sedmi let, což je obrovský obrovský nárůst oproti mm, těm 200 milionům eur, které jsme měli pro rozvojové země. Já nevím, odkud vezmeme tyto finanční prostředky. Ano, EIB, mm, to mě trošku uklidnilo, která samozřejmě využívá mm, nebo, nebo je zvyklá pracovat v tomto prostředí, podporuje tyto projekty. Socialisté jsou ovšem proti tomu. To, to, to mě rovněž potěšilo, protože to znamená, že asi tam bude něco pozitivního, především pokud jde o nukleární spolupráce, kterou my podporujeme, moje skupina. Samozřejmě, že u DCI například nástrojů, tam já jsem pracoval jako zpravodaj například v, v africkém rohu, v boj proti piráctví a tak dále. Vy jistě znáte, jak se zajímám o celou oblast Somály, e, e, e, Lendu, kde Víme, že tam chtěli například eh, postavit věznice, ovšem DCI nástroj to neumožňuje, když já si myslím, že to bylo opravdu úžasné, protože tím, že budeme mít vězení pro eh, piráty, tak eh, si myslím, že v podstatě ty ostatní, že to vlastně jak si umožní nebo ulehčí situace v těch ostatních věznicích, šílené situace a tak dále. Ehm, v rámci pravidel nástroje DCI, ovšem toto nebylo možné, proto se ptám, zda tento nástroj, který se zdá být flexibilnějším, zda by se mohli využít i pro oblast bezpečnosti, možná mít nějaké menší částky k dispozici mm, na podporu mezinárodní spolupráce v Indickém oceánu mm, v rámci mezinárodních projektu Atalanta a jiných. Čili já se musím na to ještě podívat, zda potřebujeme tento nástroj. My jsme trošku opatrní, naše skupina všem na první pohled bych řekl, že ten záměr je dobrý a asi i potřebný nový nástroj, všem my si ještě vyhrazujeme mm, to, jakým způsobem budeme hlasovat pokud, až do té doby, než naši odborníci mm, provedou dostatečnou analýzu celé záležitosti. Děkuji. Nejsou-li žádné další připomínky? Tak se zeptám Andy Kene, zda má nějaké poznámky nebo zda je spokojen s odpověďmi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že jsem obdržela odpovědi na mé otázky, kromě jedného, dotazu, jednoho dotazu, těch 20, ten 20% eh, podíl u těch na, um, výročních indikativních programů, tam bych ještě poprosila o reakci. A poslední věc, už jsem se o tom zmínila před chvíli, myslím si, že je zásadní, aby eh, Evropský parlament i Rada byly stejným dílem zapojeni do tohoto strategického rozhodovacího procesu. Proto my zprávě navrhuji to, aby indikativní oblasti spolupráce a indikativní finanční částky a jejich modifikace byly předmětem um, aktů v přenesené právomoci a mm, pokud jde o to období 2014 až 2020, aby to bylo souča- to, co je součástí toho nařízení, bylo zahrnuto i do přílohy neprosím zde o konkrétní odpověď. Ráda bych pouze mm, chtěla, aby Evropská komise a SVČ to vzali v potaz. Děkuji. Grazie. Eh, do la parola nostro ospiti. Prima il dottor Marga. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zareagoval na paní Moniz. Já si myslím, že tady došlo k nedorozumění. Tento nástroj by měl mít a bude mít globální dosah. To znamená, že není určen pouze pro země BRIC, ale pro všechny země, kde by bylo v zájmu Evropské unie v určitém časem okamžiku zahájit partnerské projekty s tou zemí. Takže jednoznačně ten nástroj je koncipován tak, že se má stávat na celý svět potenciálně, na kteroukoliv zemi. A Zároveň žádáme poměrně omezený objem finančních prostředků, jde o nějakých 153 milionů eur ročně po sedmileté období. To není mnoho peněz, pokud uvážíte, že se to má vztahovat opravdu na celý svět. A zároveň eh, určitá eh, všeobecná orientace, všeobecné zaměření. Tady bych zareagoval také na to, poznámku ohledně value for money, hodnoty založené prostředky. My se domníváme, že ten nástroj bude využíván jako páka. To znamená, nepotřebujeme velký objem finančních prostředků, ale potřebujeme, abychom je mohli využívat flexibilně a také mimochodem v kombinaci s tím, všude, kde to bude možné, eh, co zde zaznělo od kolegy z EIB, a to by nám dalo daleko větší pákový efekt ve skutečnosti. Pokud se podíváme na fungování ICI a ICI+, ty se týkaly pouze 17 zemí. Nyní jde o nástroj, který bude eh, koncipován jako globální a zároveň budeme samozřejmě usilovat o doplňkovost jinými finančními nástroji. To bude obzvlášť platit pro ten eh, nukleární nástroj, který jste zmiňoval, ale také jiné nástroje, jako je DCI. Takže já bych rád předal slovo kolegu Matthew Ellisovi, pokud byste mu umožnil, pane předsedo, zareagovat na další konkrétní aspekty, kterých, o kterých hovořili poslanci a poslankyně. Ano, prosím, pane Matthewsi. Děkuji mnohokrát za slovo. Myslím, že ta jedna věc, která zde zazněla a kterou jsme nevysvětlili dostatečně eh, podrobně. To byla flexibilita podle článku 5 našeho návrhu. Co bych k tomu chtěl říci, je toto. Samozřejmě mezi rozumnými lidmi se můžeme měnit o tom, jaký by byla prahová hodnota pro nezásadní změnu, nikoli zásadní změnu, ale u normálního eh, řádného programování Eh, nejde o to, že bychom tam jaksi eh, skrytě vnášely nové priority, které nebyly předem odsouhlaseny nebo původně odsouhlaseny. Ta eh, přestává ten záměr je takový, že u jednoho víceletého programovacího období, které může trvat 3-4 roky, vycházíme z věcou finančního rámce, abychom tedy mohli převádět prostředky mezi jednotlivými priority v rámci programování, o což by bylo řešeno částečně každoročním přizpůsobováním v tom jednoletém programování. Takže to je smysl věci. Převádět prostředky mezi již odsouhlasenými prioritami. Mimochodem, eh, ono se běžně stává, že některé projekty prostě se neosvědčí a neměly by již být financovány, nebo naopak, že eh, v tom daném odsouhlaseném finančním objemu a eh, části rozpočtu se objeví nové věci. Takže o to tady jde, o to jde u té rezervy také. Ano, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ještě doplnil dvě, tři věci k tomu, co říkala paní Muniz o strategických partnerech zemích BRIC a tak dále. Samozřejmě víme, jak říkal kolega, že tady existuje globální pokrytí, ale samozřejmě s, tou, eh, s tím rozpočtem, který je v současné chvíli k dispozici, by bylo obtížné nemít stanovené priority. A my je zmiňujeme jako indikaci pro eh, parlament a radu. Nicméně globální pokrytí neznamená tedy pouze strategické partnery, že budeme financovat pouze činnosti s nimi. Znamená to, že budeme financovat činnosti eh, komplementárně, doplňkově s dalšími nástroji. To je důležité, když hovoříme o eh, DCI nebo jiných věcech pro bilaterální činnosti, které jsou členy pouze na bilaterální činnosti, tam je určitá flexibilita v regionálních a tematických programech v novém nařízení o DCI, což také umožňuje DCI financovat regionální spolupráci například v Latinské, v Latinské Americe. To znamená, že nástroj, u nástroje partnerství máme odlišný systém financování a budeme poskytovat prostředky zemím v tomto regionu, abychom prosazovali zájmy Evropské unie. Hovořiteli o nástroji pro jedenou bezpečnost eh, je to přesně to tež. Že samozřejmě tento nástroj má velmi specifický cíl, který mimochodem se odvíjí od eh, smlouvy o Euratomu, takže to bude odlišné od fungování, trochu odlišné od fungování nástroje partnerství. Potřebujeme tedy tyto prostředky, protože EU má kapacitu pomáhat zemím k dosažení e, větší bezpečnosti jaderných e, zařízení jaderných elektráren. Je to v našem zájmu, protože dojde-li, dojde ke katastrofě v Japonsku, Zastáhne to i činnosti v EU. Byl to, myslím, pan Tanok, který zmiňoval africký roh a, a ten boj proti piráctví. Již máme nástroj, který může pokrývat tuto činnost a samozřejmě to tak zůstane. A v návrhu komise pro rozpočtový orgán je to jasné. Takže nedochází eh, k paralelismu, ke zdvojování činnosti, ale snažíme se o doplňkovost. A to je něco, co tento nástroj partnerství může poskytnout a zároveň má globální krytí, globální pokrytí. Dále jde o politický nástroj a není to politický nástroj z hlediska rozvojové pomoci, ale z hlediska prosazování evropských politik, eh, jejich podpory. Myslím, že to byl zpravodaj, který zmínil strategii EU 2020. Domnívám se, že toto je jeden z klíčových aspektů věci. Děkuji. Děkuji, pan Karano, pan doktor Karano z EIB. Ano, mnohokrát děkuji, jenom ještě poslední slovo na závěr. Podle našeho názoru je důležité přes bankový efekt z tohoto nástroje tedy získávat prostředky také přes další nástroje, jak jsem říkal v EIB, je možné dosahovat většího politického a finančního pákového efektu, pokud se snažíme prokombinovat tyto relativně omezené částky, když se navyšují, pořád jsou dosti omezené pro po dobu sedmi let pro ty, pro ty dočené země, takže bychom mohli dosáhnout jenom finančního dopadu, ale také či politického dopadu, pokud v rámci programování rozvineme specifické cesty, jak kombinovat granty s půjčkami. A pravděpodobně by nešlo pouze o granty z EU, ale mohli bychom také partnersky spolupracovat s těmito zeměmi, abychom zapojili také jejich vlastní prostředky na globální veřejné statky. To je věc, kterou ještě musíme dále proskoumat do budoucna. Mimochodem, jak víte, my nevyužíváme eh, na své úvěry peníze daňových poplatníků, ale peníze, které získáme na kapitálových trzích. Eh, loni to bylo asi přes 70 miliard. Eh, téměř polovina tohoto objemu, které se půjčíme na kapitálových trzích, přichází od mimo evropských investorů, to je důležité, a 90% jde do členských států EU. 90% naší činnosti směřuje do zemí EU. Možná to bude muset ještě zvýšit to procento kvůli aktuální krizi. Je tady důležité zapojovat se do partnerství s evropskými nestrategickými hráči i z tohoto důvodu, protože i oni přispívají k našemu financování, k financování naší činnosti. Děkuji mnohokrát, nyní dánské předsednictví. Ano, děkuji. Dovolte mi jen učinit několik poznámek jak jsem si vyslechl různá vystoupení, myslím, že eh, zde zaznívaly často eh, podobné eh, problémy či podobná nervozita jako v radě, když projednáváme toto téma. Takže myslím, že některé problémy vidíme společně, nebo některé problémové aspekty. A v trialogu budeme mít jistě mít možnost nalézt společného jmenovatele u těchto věcí. Ale já bych alespoň rád řekl jednu věc o nástroje partnerství. jak to zaznělo od kolegu po mé levici. A totiž je třeba zajistit, aby nedocházelo k paralelním činnostem, ke zdvojování, duplikaci. Eh, samozřejmě v některých oblastech nám funguje třeba 6-7 nástrojů a je důležité, abychom neplýtvali prostředky, abychom třeba třikrát, čtyřikrát nein, nezainvestovávali stejnou věc. To je klíčové, zaručit opravdovou doplňkovost mezi nástrojem partnerství a ostatními nástroji, které jsou k dispozici. Tak eh, jenom bych rád řekl, že to je věc, eh, na kterou se velmi klade důraz eh, v diskusích v těch různých pracovních skupinách v Radě. Ale také se velmi těším na ten společný postup. Já vím, že vy zde brzy předložíte nebo budete mít lhutu pro pozměňovací návrhy a konečný postup rady bude k dispozici koncem června, takže velmi brzy postoupíme do další fáze u této věci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan předseda Brok se vrátil. Já mu musím poděkovat za tuto velmi intenzivní zkušenost, když jsem po dobu jedné hodiny předsedal výboru. A dalším bodem na pořadu jednání je Alžírsko, což je Eh, věc, která bude předmětem uzavřeného jednání, takže eh, veřejnost, tisk a diplomatičtí pracovníci jsou žádáni, aby opustili místnost předtím, než zahájíme rozpravu v této věci. A nyní